pak to bude schváleno. Eh, pokračovat bude toto zasedání zítra 11. března od 9 do 1 a od 3 do 5. Program byl zveřejněn a je k dispozici na internetové stránce Evropského parlamentu. Tím končím toto zasedání.